Eh, dobré ráno eh, vám všem přeju. Jak eh, vidíte, já nejsem Karim Dali a ta dnes je na jiném výboru. A nebojte se, už přecházím do angličtiny. Vidím, že někteří kolegové si dávali sluchátka, takže to všechno udělám v angličtině. Takže můžeme začít naším následujícím bodem. Je to studie o poštovních službách v Evropské unii. Tady jde o budoucí výzvy v této oblasti, poštovní služby EU, prezentace sude. Ale předtím, než zahájím tuto debatu, tak chci přivítat pana Čerpikise a paní Facino z Kodaně, Copenhagen Economics. Nejprve dostanete slovo, každý z vás na pět minut a potom zahájíme debatu s koordinátory. Ale potom se dostanu ke slovu další členové, takže prosím, paní Ficino, máte slovo. Mr. Chairman. Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové, vážení poslanci Evropského parlamentu. Pro nás je velkým potěšením, že můžeme dnes představit studii, kterou jsme vypracovali pro výbor TRAN, týkající se poštovních služeb v EU společně s kolegou Cerpikisem. Tu zastupujeme Copenhagen Economy, Eh, poradenskou službu eh, i se sídlem eh, Bruselu a zabýváme se tedy zejména poštovními službami, ale i jinými tématy. Prezentaci jsme rozdělili do tří oblastí. V první řadě představíme hlavní vývoj v oblasti poštovních služeb, dále výzvy, příležitosti a politické reakce a v neposlední řadě naše doporučení. Takže v první řadě bych chtěla vysvětlit, jaké bylo tedy to pozadí v oblasti toho poštovního rámce. Měli jsme tři směrnice. První z roku 97 záměrem bylo harmonizovat jednotný poštovní trh a také otevírání tohoto odvětví pro konkurenceschopnost. Došlo k dvou revizím, poslední v roce 2008 a nyní se nacházíme na počátku legislativní cyklu, kdy komise opět eh, reviduje tento text. Kromě toho v roce 2008 jste vypracovali nařízení týkající se přeshraničních eh, zasílaných zásilek a příslušných služeb. Poštovní služby jsou důležité pro evropskou ekonomiku, co se týče příjemu, je to nějakých 80 miliard, je to něco jako společné HDP Lotyšska a Litvy za městnává téměř 2 miliony obyvatel, což je téměř populace Chorvatska. Nicméně eh, tato oblast zažívá celou řadu proměn a to díky eh, tendenci digitalizace. Na jednu stranu lidé a společnosti komunikují čím dál více digitálně, to znamená objem eh, zasílaných dopisů se snižuje. Na druhou stranu se navyšuje e-commerce, lidé čím dál více nakupují online, takže zase se navyšuje na, opač, na opačnou stranu zasílání zásilek balíčku a je důležité tedy připravit příslušné konkurenční e, prostředí. Takže e, Máme tu tedy snižování počtu klasických e, dopisních obálek, to, co se historicky provádělo, tedy dopisem v obálce, nyní se provádí zasíláním e-mailem. A co se týče té oblasti zásilek, balíčků, Tady eh, vstupuje také konkurence a následně tedy eh, finanční výkonnost těch stávajících klasických operátorů se snižuje. No a v neposlední řadě víc, větší pozornost se také věnuje dopadu na životní prostředí dochází tedy k změnám, k trendu, méně dopisů, více zásilek a to má jasný dopad na životní prostředí, protože zasílání balíčku vede k téměř 12krát vyššímu počtu emisí ve srovnání se zasíláním dopisu Nicméně prozatím tedy nebyl tento dopad na životní prostředí jasně vykalkulován. Existují totiž přímé i nepřímé dopady. Eh, příslušný ekonomický eh, subjekt, který zasílá zásilku, ale pak jsou, je tu tedy i zodpovědnost toho, kdo tu zásilku zaslal, kdo ji přijímá. No a jaké jsou tedy výzvy, příležitosti a politické eh, příslušné reakce. Tady bych předala slovo mému kolegovi. A dobrý den, dámy a pánové, pro mě je také velké potěšení, že tu dnes mohu být. Co je důležité, co bych chtěl zdůraznit z naší studie, že post poštovní studie. Poštovní sektor čelí celé řadě výzev. Samozřejmě vše je ovlivněno tím snížením objemem zasílených dopisů a, a celkové změny v trendech těch všeobecných poštovních e, služeb. Existují ale skupiny, řekněme, zranitelných uživatelů, kteří závisí na e, těchto poštovních službách. Pak je tu také otázka těch tisíců zaměstnanců. A celá tato oblast ekonomická i politická je velice komplexní. A komplexní proto, že to nezahrnuje jenom ten poštovní regulační rámec, ono je to propojeno také na jiné regulační regulační rámec. Je to propojeno s environmentální politikou, s oblastí daně z přidané hodnoty. No a v té naší studii jsme samozřejmě analyzovali i všechna tato propojení. Jsou tu samozřejmě i příležitosti v tomto daném odvětví. Narůstající e-commerce to je rozsáhlá příležitost pro poštovní subjekty, aby tedy eh, mohly ty eh, příslušné objemy dále zachovat, i přestože se sníží počty dopisů. Samozřejmě existuje jen menší množství příslušných národních operátorů, a oni musí nahradit ty snižující příjmy z oblasti dopisu s vyššími příjmy z oblasti zasílání zásilek. Samozřejmě v poslední době to byla intenzivní konkurence, ale my tu vidíme příležitost, když se zaměříme na ty příslušné sítě a nové hodnoty, které mohou být eh, spuštěny i v eh, celé řadě eh, zemí. Některým zemím se daří dobře, jako například ve Francii a v Belgii, kde pošta a příslušné úřady poskytují celou řadu služeb i toho sociálně-ekonomického rázu. A pak tu vidíme, že právě jiné země se snaží ponaučit z těchto jejich pozitivních příkladů a vzorů pak eh, jsou tu další příležitosti v oblasti nových technologií. To může zase nabídnout ještě další eh, dodatečné nové služby. No a tyto tři příležitosti dohromady definují budoucnost poštovních zásilkových služeb. Takže je velice důležité, aby operátoři byli dostatečně flexibilní a schopní, aby mohli uchopit tyto příležitosti. A ano, eh, když se zaměříme průřezově přes jednotlivé země eh, na ty nejzásadnější témata v této oblasti, tady slovo flexibilita je nejzásadnější. V některých zemích probíhá debata o tom, jakou míru svobody by ti poštovní operátoři měli mít, aby dokázali adaptovat jejich služby, jejich operace, jejich sítě, měnící se charakteristiky poptávky. Tady bych chtěla jenom připomenout, že příslušná směrnice o poštovních službách stanoví minimální požadavky na členské státy. Například, jak často musí pošťák jít do eh, domovu, tady se stanovuje funguje pětkrát za týden, v některých členských státech, ale jejich legislativa zmiňuje šestkrát, to znamená ještě víckrát. V jiných členských státech zase ještě méně, než je těch pět, pětkrát týdně. Takže to je zase téma k diskuzi. Pak dalším důležitým tématem je otázka flexibilita, co se týče cen, stanovování cen. My jsme zaznamenali určitou tendenci, aby se udržitelnost v poštovních službách také stala významná, dokonce významnější než i otázka konkurenceschopnosti. No a úplně poslední téma, to jsou naše doporučení. Naším hlavním doporučením vůči vám je, abyste měli na paměti, že členské státy mají různé potřeby, protože čelí různým problémům. Z historického hlediska oblast monopolu, to bylo tou hlavní obavou na trhu ještě před liberalizací. Pokud by tomu tak eh, ještě bylo v některých zemích, jakožto ekonomové bychom tedy připomněli, že jakékoliv intervence na trhu by měly být jasně tržně stanoveny a promyšleny. Také jsme zaznamenali, že v některých zemích je hlavním problémem otázka udržitelnosti těch všeobecných služeb. A pro tyto země regulační rámec by měl poskytovat nezbytnou míru flexibilitu, aby mohli uspůsobit svoje normy pro eh, jejich eh, podmínky a situace. No úplně v neposlední řadě jsme zaznamenali, že ta flexibilita v oblasti obchodu a poskytování služeb není eh, dostačující pro udržitelnost těchto služeb. No a v těchto daných zemích eh, státní podpory a efektivita těchto podpor je velice důležitá, aby se zachovala platnost těchto služeb i pro ty zranitelné eh, jaksi klienty eh, a také, aby zajistila tu nezbytnou míru zaměstnanosti a podmínky pro zaměstnance v poštovních službách. To je vše z naší strany. Děkuji. Děkuji paní Fačino a paní, panu Cerpikisovi. V první řadě pohovoří koordinátoři a já bych předal slovo panu Ferbrovi, aspoň tak mi bylo naznačeno. Prosím, máte slovo. Ja, vielen Dank eh, und vielen... Děkuji. Děkuji také autorům studie. Připomíná mi to mládí, Eh, já jsem byl stínovým zpravodajem u první poštovní směrnice a potom eh, zpravodajem u té druhé a třetí. Eh, takže řekl bych, nám šlo tenkrát šlo něco jiného, Eh, nevím, jestli jsem tu studii četl velice dobře. Eh, my jsme samozřejmě chtěli něco dosáhnout, ale nepodařilo se nám eh, vytvořit společný poštovní trh. Skutečností je, že dnes máme izolovanější národní trhy, než když jsme začali ty reformy. A zde tedy sehrává roli také jeden bod, který jste tady zmínil, a sice, že podmínky eh, toho eh, dohody o světové poště ty dopadly v podstatě tak, že eh, to vede tedy k tomu, co jsem říkal. My v podstatě můžeme mít dneska situaci, kdy v Evropské unii máte nižší ceny než pro domácí zásilky. Otázka je, co tedy podle vás se udělat, abychom eh, se dopracovali eh, k jednotnému integrovanému poštovnímu trhu eh, místo těch 28 či 27 trhů, které dneska máme. Za druhé, vy jste hovořili o té univerzální službě. Eh, závazku univerzální služby. Eh, když se podíváme na evropskou úroveň, tak tam je to vlastně redukováno na dostupnost pět dní a to je vlastně tak všechno. Všechno ostatní eh, je to určeno na národní úrovni. Třeba u nás je určeno, jak daleko to maximálně může mít člověk nejbližší poštovní schránce. Myslím, že to je dva kilometry. To samozřejmě prodružuje, prodla, prodražuje celou záležitost, ale eh, v podstatě to není jaksi eh, v našem, eh, v tom, co bychom tedy měli dělat. Ale pak jsou tady ještě ty různé další společenské nebo sociální služby, které také přebírá pošta, třeba někde vyplácí pošta důchody, u nás tedy naštěstí už ne, ale jsou to prostě eh, povinnosti, které jsou delegovány jinam, například eh, na pošty. A to samozřejmě stěžuje situaci novým eh, konkurentům, poněvadž ty dodatečné služby posilují pozici tradičních pošt. Dále ovšem je tady otázka, zda by se jaksi eh, mělo eh, přistoupit nějakým změnám, aby pošta se skutečně eh, starala o to hlavní, tedy o poštovní služby. A pak se tedy ještě řekl, a to jsme vlastně měli už při první poštovní směrnici a už v zelené knize, a sice, že do balíčky, tedy doručování balíčku, je liberalizováno ve velké míře. Už tehdy bylo a do dneška se to ještě prohloubilo. Takže doručování balíčku to je rostoucí eh, trh a naopak tedy ten ten trh dopisů, ten se smršťuje. Vy jste tady hovořil také o tématu příčných subvencí, takže to jsme, tím jsme se také zabývali v té směrnici, to je zejména v té třetí. A sice, že eh, monopolní zisky nemohou být automaticky převáděny do oblasti volné soutěže. Eh, vy jste vlastně říkal, že eh, by se to mělo nějak změnit, takže eh, jak to vlastně udělat? Buď tedy vrátit se k tomu starému dobrému monopolu, jak to fungovalo kdysi, anebo, a to je můj, to, co zastávám já, mít tedy společný trh v oblasti poslovních služeb. Děkuji, pane Ferbere, i za to, že jste nám dal ten historický přehled. A teď eh, dávám slovo panu Danielsovi a potom panu Riketovi, nebo ne? Thank you. Uh, thank you for giving me floor and all. Děkuji. A děkuji také za prezentaci, která byla kvalitní. Eh, zmínili jste tady mnoho zajímavých aspektů a já bych se soustředil Eh, ještě na jiný aspekt, eh, než to, co bylo právě v té vaší prezentaci. Digitalizace a elektronické obchodování, to si samozřejmě vyžaduje eh, větší objem doručovacích služeb, ale zároveň v tomto sektoru existuje konkurence, která mnohdy tedy je ve prospěch spotřebitelů, ale často na úkor zaměstnanců. Je to eh, vidět v některých členských zemích. Eh, třeba eh, u nás je to tak, že vlastně ta pošta využívá subdodavatele, kde lidé pracují za méně peněz. Pro mě ovšem je důležité zachovat také práva občanů v poštovní služba. Takže jak to vidíte vy? jaké jsou možnosti podle vás eh, k tomu, aby eh, větší konkurence, což je pozitivní, eh, nešla na úkor pracujících. A já myslím, že vy znáte ty různé typy zaměstnavatelských nebo zaměstnaneckých smluv, model Amazon a tak dále co konkrétně byste navrhl nám jako zákonodárcům, abychom tedy prosadili na evropské úrovni. A také by bylo třeba dosáhnout možná takového širšího konsensu, konsensu a e, na konkrétnějších doporučeních. Děkuji, pane Denicene, za Renew. E, stručně já. Já tedy jsem <clears throat> z Německa a Německo má také venkovské oblasti, kde by poštovní služby měly fungovat každý den, ale e, já o tom tak trošku pochybuju, jestli to v reálu tak to je. Tato situace e, znamená, že si někdy říkám, jestli bylo lepší mm, nemít monopol, a více konkurentů, jestli by to nezlepšilo ty služby. Jak podle vás e, se to vyvíjí v různých členských zemích? E, možná, že e, německý venkov není úplně stejný jako venkov v jiných zemích. Takže jak to tedy vypadá v jiných zemích s poštovními službami, s jejich reálným fungováním a prostě, prostě všude, jestli opravdu všude fungují pět či šest dnů v týdnu Mm, nebo jestli jsou tam prostě ty regulační problémy i navzdory existenci monopolu, nebo jak, jak by se to mělo vyvíjet dál tedy s tím monopolem. Pan Kafe za zelené. Děkuji, pane předsedo, a rád bych poděkoval také autorům za velice rozsáhlou zprávu. Já si myslím, že eh, ty různé služby, které dodává služba, není to jenom doručování, eh, jsou to také sociální služby, které jsou důležité zejména pro mnohé na venkově. Já vím, že eh, poštovní služby jsou pro ně takovou vazbou na stát a eh, lidem na tom záleží. Vy jste také hovořil o environmentálním dopadu poštovních služeb a výzvami s tím spojenými v souvislosti s online eh, retailovými aktivitami a také eh, riziko, eh, že se může zvýšit uhlíková stopa, když dáte malou věc do velkého balíčku. Ale mě by zajímaly synergie. Já myslím, že zejména ve městech stát obvykle provozuje různé dopravní služby, například ty poštovní, ale také v oblasti zdravotnictví, eh, školní služby, dopravní a pak samozřejmě veřejná doprava. A mě by zajímalo, jestli jste zkoumali ve vaší zprávě možné synergie mezi těmito různými větvemi. Já vím, že v některých zemích existuje poštovní autobus, což je kombinace veřejné dopravy a poštovního doručování. To je samozřejmě nejenom otázka ekologická, ale je to vlastně také jaksi vazba venková na zbytek státu. Mě by zajímalo tedy, eh, co k tomu můžete říct a případně zmínit konkrétní příklady jednotlivých zemí. Závěrem bych chtěl poděkovat za tuto zprávu Eh, poštovní služby procházejí rychlými změnami a aby přežili, musí inovovat. A já myslím, že my bychom se měli snažit tyto inovace podporovat, aby tyto služby nadále mohly být státem poskytovány. Děkuji, pane Kafe. Pan Haida, Ne, tak paní Lešante. Děkuji, pane předsedo. Eh, dobrý den, vážení kolegové. Já bych eh, tady ráda připomněla důležitost poštovního sektoru v Evropě. A máme-li tak učinit, tak je potřeba si připomenout dvě zásadní věci. Jednak je to ekonomická váha tohoto odvětví, ale dále je to také fungování, eh, které zajišťuje eh, univerzální poštovní služba, tak jak ji zaručuje směrnice o poštovních službách. Musí být kvalitní, musí být stála, musí být na celém území státu, musí být eh, dostupná pro všechny uživatele. Nejprve k té ekonomické váze tohoto odvětví v Evropské unii. Je to 79 miliard euro a zaměstnává eh, několik set tisíc zaměstnanců ve Francii je pošta, francouzská pošta třetím největším zaměstnavatelem v zemi a největší obchodní sítí a díky těmto údajům chápeme ty zájmy které některé soukromé, zejména americké firmy, tady v této oblasti uplatňují, chtějí získat přístup na trh, nebo chtějí, aby ten trh se více otevřel konkurenci a my všichni víme, že pošta má zajišťovat především univerzální službu, která má, která je chápána jako služba ve veřejném zájmu. Jde o e, distribuce dopisu a balíčku na celém území pro všechny a poskytování základních bankovních služeb je tady tedy eh, územní pokrytí a jde hlavně o to, aby se stíraly rozdíly mezi městskými a venkovskými oblastmi. Takže bych eh, na to chtěla pouze upozornit. Byla bych ráda, kdybyste eh, na to s tím zacházeli velmi opatrně. Je to často považováno za samozřejmost, ale je to služba, která není sama o sobě zisková a soukromý sektor ji nabízet nebude. Děkuji paní Došante a za EKR, pan Rosto. Chcete uh, vystoupit? Ne? Pan, pan Dali? Za GUE? Paní Dali. Děkuji. Děkuji také za autory, eh, nebo děkuji autorům této studie. Myslím, že to velmi výborně popisuje výzvy, se kterými se tento sektor potýká. Já jsem z Irska a náš poštovní sektor se potýká velkými problémy od té doby, kdy došlo k otevření toho trhu a hlavně došlo také k velkým protestům na obranu eh, irské pošty, <clears throat> protože kolikrát je opora eh, života eh, ve venkovských komunitách. Nabízí to další služby, například možnost si vybrat důchod, dávky a tak dále, takže je to neocenitelná služba pro hodně občanů v venkovských oblastech, ale když se podíváme na celou Evropu, tak restrukturalizace, racionalizace těchto operátorů eh, probíhá a dochází vlastně ke snížení zaměstnanosti. Eh, vede to k alternativám nestabilního zaměstnání za horších podmínek a Eh, ty sociální dopady konkurence těch komerčních eh, partnerů jsou tady vidět. Vy jste se o tom zmiňoval, říkáte, že potřeba eh, to sledovat, ale dál to nerozvádíte a pro mě to jsou obrovské negativní dopady této legislativy. Ten sociální model je tím podkopáván tím, že na trh vstupují další operátoři, kteří využívají agenturní pracovníky nebo Eh, si najímají eh, dočasné eh, pracovníky, kteří potom musí být dlouho v rezervě. Nestavuje samozřejmě nejenom na tuto oblast, ale další liberalizace by tu situaci ještě mohla zhoršit. Takže vy sice identifikuje tu tyto jevy a s tím, že to musíme sledovat, jaké budou ty sociální dopady, ale na druhou stranu to dále nerozvádět. Takže moje otázka je, jestli to vaše doporučení větší flexibility na národní úrovni nevedlo k eh, další konkurence, která by vedla ke snižování standardů v této oblasti a v tom, že by se všichni snažili urvat eh, na trhu svůj podíl. Bez další regulace. Vy jste mm, také zmiňoval o environmentálních nákladech, ale mě by zajímaly ty sociální dopady. Děkuji vám, paní Dali, a na závěr ještě paní Garcia Muñoz. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat také za prezentaci a oceňuji tu analýzu, kterou jste provedli. Tato studie brala v potaz také sociální dopad eh, politik, které se mají implementovat a také jste brali v potaz tu nezbytnou flexibilitu a zároveň udržitelnost. Je to odvětví, které musí brát v potaz také potřeby těch nejzranitelnějších uživatelů, to znamená lidí, ve venkovských vzdálených oblastech a starších osob. Já sama pocházím z malé vesničky a tyto poštovní služby přispívají k určité sociální eh, i ekonomické kohezi. Tento sociální dopad a jeho význam zaznamenáváme v těch eh, nejvzdálenějších oblastech s nízkou mírou populace, kde poštovní služby to není jenom možnost, jak si vyzvednout korespondenci, ale třeba si tam lidé kupují také lístky na vlak, nebo jsou tam určité reklamní akce na nákup určitých produktů a existuje také pilotní projekt na zasílání léčiv přes poštovní služby do těchto venkovských oblastí. Myslím, že je třeba opravdu ocenit toto velké úsilí, úsilí kompromisu, které vykonávají poštovní služby. A co se týče environmentálního dopadu, myslím si, že je pozitivní, že to berete v potaz. Ostatně v našem výboru o tom hovoříme hodně, e, jako právě ta oblast zasílání balíčku přes dodávky, to je problém. A co e, uživatelé poštovních služeb oceňují v tomto odvětví, je, že se navyšuje právě to environmentální povědomí, takže je důležité, abychom brali v potaz tento ekologický přechod a aby to brali v potaz i příslušné podniky v tomto odvětví a abychom spěli eh, směrem k udržitelné mobilitě. Děkuji. Thank you, miss. Eh, Děkuji, paní Garcia Munoz. A teď eh, máte prostor pro to, abyste zareagovali na všechny otázky, které tady zazněly během diskuze. Kdo chce začít jako první? Je to na vás. Pan Cerpikis, děkuji vám za vaše skvělé otázky. Pokusím se to zhrnout a najít tady nějaké společné eh, rysy. Myslím, že tady zazněly obavy eh, z toho, že by došlo k podkopání služby veřejném zájmu. Na jednu stranu je potřeba si uvědomit eh, dopady na konkurenci nebo na hospodářskou soutěž. Jde o to, jakými způsoby by bylo možné zabránit těm negativním dopadům. To tady bylo řečeno několikrát. Na druhou stranu je to také příležitost pro eh, rozšíření té sítě, poskytující tyto služby. Jednotkové náklady bohužel stoupají, takže ty služby jsou čím dál tím dražší, ale ty ceny nemůžou odpovídajícím způsobem eh, se zvyšovat, protože by to už nebylo dostupné pro všechny. A potom je tady ten faktor digitalizace, znamená, že operátoři nemají eh, volnost si stanovovat ceny za své služby. A dále jde o to, jestli se má regulace zintenzivňovat nebo spíše odbourávat. Je potřeba si uvědomit souvislost cíly této politiky a hlavně si uvědomit, jaký je smysl nebo účel takové regulace ekonomického hlediska. To je samozřejmě náročné ale my se musíme podívat na to, jak se eh, ten trh chová. Podíváme se na venkovské oblasti, tak tady prakticky žádná konkurence není pro doručování dopisů. Víme, že společnosti mohou naprosto svobodně na tento trh vstupovat, ale ekonomicky to pro ně není eh, výhodné. Takže, protože se jim to nevyplatí v těchto venkovských oblastech a to je asi doklad toho, že tady je určité selhání trhu. My jsme to hlouběji neskoumali, ale eh, je, jsou o tom určité známky. že mm, tento mm, systém, tato regulace byla zavřena ještě předtím, než eh, byla spuštěna velká vlna digitalizace. Naše doporučení by bylo dobře se zamyslet nad tím, kde dochází k selhání trhu a jakými intervencemi bylo možné tato selhání napravit. A co se týče těch sociálních podmínek, to samozřejmě je problém. Už eh, eh, to bylo velmi vidět před Vánoce, nevím, jestli jste z to všimli, v mnoha zemích ve velké mm, obavy, protesty také mm, i ve Finsku. Ta probíhající poštovní stávka vlastně vedla ke změně vlády. <clears throat> Takže to je e, důležité téma. A to snižování těch e, standardů je také velký problém. A jeden eh, důležitý faktor je také, eh, jsou také rovné podmínky pro všechny. Musíme si uvědomit, že různí poskytovatele musí vyhovět různým požadavkům a to může ovlivňovat jejich konkurenční chování. To je potřeba šetřit nějakým způsobem, například licenční dohody které by zajistily minimální standardy ve, u všech poskytovatelů. Možná, že by to stálo za zmínku. Děkuji. Máme 20 minut eh, navíc, takže si uděláme eh, krátkou přestávku a v 10 hodin budeme pokračovat s návštěvou eh, chorvatského předsednictví. Bude tady Eh, Byl tady dva státní tajemníci, kteří mají na starosti tuto oblast. A v 10 hodin bude naše schůze pokračovat.

So, ladies and gentlemen, please take your seats. Dámy a pánové, prosím, usaďte se. Dear colleagues, we, uh, I want to start with... Vážení kolegové, rád bych zahájil druhou část našeho dopoledního zasedání a tímto vítám zástupce chorvatského předsednictví rady. Ta je tu dnes zastoupena panem Josipem Bilerem, který je chorvatským státním tajemníkem z Ministerstva pro námořní záležitosti, dopravu a infrastrukturu sedí po mé pravé ruce, a pak pan Frano Matušič, který je státním tajemníkem Ministerstva cestovního ruchu. Vítejte zde v Evropském parlamentu na výboru TRAN. Jak víte, chorvatské předsednictví představilo své priority na plénu minulý týden a dnes máme tedy příležitost si vyslechnout o těchto prioritách, které se týkají konkrétně pravomoci a oblasti našeho výboru pro dopravu a turistický ruch. Takže Chorvatské předsednictví eh, bude pokračovat v práci na rozvoji jednotné evropské dopravní oblasti, udržitelných námořních aktivit, digitalizaci a inovací v oblasti dopravy. A také víme, že chorvatské předsednictví věnuje velkou pozornost turistickému ruchu, který se stává čím dál důležitější také pro práci tohoto našeho výboru a také čelí velkým výzvám, které musí být řešeny systematicky na celoevropské úrovni. Takže v první řadě bych předal slovo dvěma pozvaným státním tajemníkům. Každý pohovoří po dobu desíti minut, poté dostanou slovo koordinátoři a poté budou mít možnost pohovořit eh, další členové tohoto výboru. Takže v první řadě bych dal slovo panu Bilaverovi. Prosím, máte slovo. Já vám děkuji. Děkuji, pane místopředsedo eh, výboru, vážení poslanci Evropského parlamentu. Pro mne je velkým potěšením vám moci představit program našeho předsednictví v oblasti dopravy. Já se jmenuji Josip Biller, jsem státním tajemníkem Ministerstva pro námořní záležitosti, dopravu a infrastrukturu. A svoji prezentaci o při, e, o prioritách našeho e, ministerstva jsem si připravil v chorvačtině, takže si prosím nasaďte sluchátka. Jak již zřejmě víte, Chorvatsko začalo předsednictví v době velkých výzev na počátku nového institucionálního legislativního cyklu. Náš program se zakládá na čtyřech prioritách. Evropa, která se rozvíjí, Evropa, která propojuje, Evropa, která ochraňuje a Evropa, která ovlivňuje. V Evropě, která propojuje chorvatské předsednictví, bude klást důraz na povzbuzování směrem k politikám, které budou posilovat propojování infrastruktur v Evropské unie. Co se týče eh, priorit našeho předsednictví v oblasti dopravu, v oblasti dopravy. To bude dokončit završení evropské dopravní sítě a v druhé řadě také eh, konkurenceschopný, schopné odvětví eh, v lodním průmyslu. A ještě bych chtěl pohovořit také o intermodálním způsobu dopravy. Ehm, v této oblasti je důležité nařízení Smart TNT. Tady ohledně tohoto návrhu je důležité zjednodušit aktivity eh, týkající se sítí TNT. Ohledně rady bylo dosaženo všeobecné e, zhody na zasedání z 2. prosince 2019. Toto téma bude e, podstoupeno parlamentu co nejdříve. Stále e, ještě jednáme o tom, kdy budou stanovena data pro trialog a bylo by dobré, kdyby ty hovory s parlamentem proběhly ještě v tomto semestru nástroj na propojení Evropy CEF. To je zase důležité téma pro chorvatské předsednictví, protože je to napojeno na víceletý finanční rámec. Toto téma je také projednáváno na úrovni výboru ITRE, nicméně já bych eh, jej chtěl vzpomenout, protože je na, naprosto zásadní pro budoucí investice do oblasti TNT v rámci programového období 2001 až 2027 je to totiž důležité téma nejen pro dopravu, ale také pro oblasti energetiky a digitálního světa. Je důležité zajistit efektivní fungování vnitřního trhu Evropské unie. Již bylo dosaženo eh, dohody v průběhu rumunského předsednictví v únoru 2019. A jakmile ta jednání týkající se víceletého finančního rámce budou završena, tak i rada bude schopna dokončit toto téma. A co se týče směrnice o kombinovaném způsobu dopravy, tady chorvatské předsednictví bylo připraveno pokračovat v této věci, nicméně vzhledem k nejposlednějším událostem a vývoji ohledně Green Dealu komise bude eh, nucena stáhnout toto téma a bude projednáváno až později. Téma týkající se práv cestujících na železnici, to je také další z našich priority. My bychom chtěli navýšit míru uspokojení cestujících a uživatelů a podpořit tedy užívání tohoto cestovního způsobu, které je důleži- který je důležitý pro životní prostředí. Rada mm, dospěla k obecnému postoji již v prosinci 2019 a jsme tedy připraveni zahájit jednání s parlamentem a první trialog je naprogramován na 28. ledna. Jednání týkající se sociálního a tržního pilíře prvního balíčku mobility byly dokončeny 11. prosince. Koreper potvrdil eh, dočasnou dohodu a očekáváme, že výbor TRAN učiní stejně již dnes. Chorvatské předsednictví očekává dokončení a přijetí těch tří témat v průběhu jara. Rada nebyla schopna dosáhnout dohody ohledně postoji k návrhu eurovinety a my tedy i nadále pracujeme na eh, tomto tématu a na příslušném jednání. A co se týče pronajatých vozidel, tady rada ještě nepřijala všeobecný postoj. Členské státy si přáli vidět výsledky v eh, přidružených návrzích týkající se přístupu na průmyslové trhy, což vlastně poukazuje na posílení těch požadavků na informace, které musí být zavedeny do národních rejstříků. A diskuze tedy na toto téma pokračovaly na radě i v průběhu měsíce ledna. Co se týče letištní dopravy, to téma týkající se práv cestující v letecké dopravě bylo zablokováno po několik let. V průběhu finského předsednictví došlo k dalším novým krokům, které jaksi aktivovaly členské státy ohledně tohoto tématu a my se tomu budeme věnovat také v průběhu našeho předsednictví. A Měli bychom tedy brát v potaz také studii týkající se stávající situace ohledně práv cestující v letecké dopravě. My si uvědomujeme, jak je politicky významný tento návrh a budeme se snažit dosáhnout obecného postoje do konce našeho předsednictví. Co se týče návrhu pro jednotné evropské nebe SES 2+, e tento návrh se očekává do roku 2013. Došlo to k podstatným změnám v oblasti dopravy, což samozřejmě je propojeno také s novými trendy v ekonomice nařízení bylo schváleno a na zasedání Rady ministrů z prosince 2008 byl předložen požadavek komisi, aby se zaměřila na ten rozsah změn ve stávajících návrzích. To znamená, měli bychom pracovat rychle, s cílem vyhnout se eh, ucpaným dopravním eh, tokům a také eh, zajistit snížení emisí. Uvědomujeme si, že v této oblasti je celá řada problematických oblastí, ale budeme se snažit s nimi vypořádat v průběhu předsednictví a doufám, že dosáhneme velkých pokroků. Pracovní skupina pro leteckou dopravu bude pracovat i nadále intenzivně, nicméně zatím jsme ještě nestanovili časový harmonogram, protože eh, stále dostáváme změny návrhu. Také tedy co se týče probíhajících reform a přepracování, očekáváme, že diskuze na to téma proběhne na budoucím Evropském summitu v březnu v Dubrovníku. Navíc chorvatské předsednictví také učiní maximum, ohledně dosažení dohody v oblasti letecké dopravy s třetími zeměmi, konkrétně s těmi, které byly po určitou dobu pozastaveny a také co se týče eh, přípravy na budoucí zasedání Rady ICAO. Dále, co se týče námořní dopravy, očekáváme ministerské prohlášení týkající se environmentální ochrany, ochrany také námořníků a tématu digitalizace, financování inovací a konkurenceschopnosti v námořní oblasti. Toto prohlášení považujeme za příležitost pro členské státy, aby vyjádřili své názory ohledně budoucnosti námořní dopravy, ohledně zase s propojením na Green Deal a, a nyní tedy samotný počátek nového legislativního cyklu. Mělo by proběhnou další zasedání 10. a 11. března. To bude neformální zasedání Rady ministrů dopravy v Opatii a proběhne tedy mm, diskuze v rámci několika panelů s příslušnými aktéry a pak také ministerská debata a doufáme, že tedy toto prohlášení Eh, dále eh, bude proměněno v příslušné závěry Rady ministrů dopravy z června. A také hodláme eh, pracovat na tématu snižování emisí o 50 do roku 2050. A co se týče významných událostí, které plánujeme v průběhu našeho předsednictví, dny TNT proběhnou mezi 13. a 15. květnem v Šibeniku ve spolupráci zase s Evropskou komisí a očekáváme přes 2000 účastníků. Co se týče eh, lodní dopravy a udržitelnosti a konkurenceschopnosti v tomto odvětví, to je zase jednou z našich eh, priorit. Neformální zasedání um, proběhne v Opatý 11. března a den předtím proběhne konference eh, zúčastněných stran. Doufám, že se dohodneme na tématech, jako je environmentální ochrana, ochrana námořníků, digitalizace, financování inovací a konkurenceschopnost v sektoru. No a dále ještě 29. 30. března proběhne samo, summit letecké dopravy v Evropě v Dubrovníku a to bude významná příležitost, abychom hovořili o udržitelnosti a možnostech letecké dopravy. Takže já se těším na to, že na konci prezentace, respektive pojem skončením, eh, budou otázky. Naše předsednictví očekává mnoho potíží a výzev ale věřím, že v rámci dialogu a debat eh, budeme schopni nalézt eh, vhodné kompromisy a řešení. Děkuji vám a doufám, že budeme absolvovat velice úspěšné předsednictví. Ano, děkuji vám, pane Belavere, eh, s vším tím, co jste nám navrhl. Určitě bude mnoho prostoru pro kompromisy. No a nyní dávám slovo panu tajemníkovi Matušičovi eh, za eh, oblast cestovního ruchu. Vážení přátelé, já s potěšením konstatuji, že mohu s vámi hovořit o prioritách chorvatského předsednictví v oblasti cestovního ruchu během předsednictví. Eh, podrobný program chorvatského předsednictví spočívá na čtyřech pilířích, jak tady již bylo zmíněno. Evropa, která se rozvíjí, je spojována, chrání a má vliv. Cestovní ruch je odvětví vysoce horizontální, takže de facto spočívá téměř na všech z těchto pilířů. Eh, týká se tam rozvoje, eh, také spojuje země, a jejich pověst zlepšuje a samozřejmě závisí také na bezpečnosti. Evropa je nejnavštěvovanější turistickou destinací ve světě a cestovní ruch přispívá téměř 10% k evropskému HDP a zhruba 9% pracujících je zde zaměstnáno. Cestovní ruch je na čtvrtém místě, co by exportní kategorie eh, po chemickém a potravinářském průmyslu. Současně s tím také eh, pomáhá chránit kulturní a přírodní dědictví, životní prostředí, rozvíjí infrastrukturu a tak dále. Jsou to výzvy, které jsou ve všech eh, členských zemích stejné a je třeba tedy hm, příslušné výzvy Eh, řešit na, na úrovni evropské. Nám jde o udržitelnost, přičemž chceme eh, zachovávat rozmanitost eh, nabídky, rozvíjet méně známé oblasti, chceme rozvíjet synergii mezi místními a mezi turisty, podporovat využívání komunikačních a, a informačních technologií a digitalizaci systému. Vzhledem k integrační a kohezní dimenzi cestovního ruchu se domnívá chorvatská vláda, že cestovní ruch by měl být jako takový více uznáván evropskými institucemi. My jsme pro propagaci cestovního ruchu ve méně rozvinutých oblastech, kde se mohou uplatnit malé a střední podniky. A je to podle nás důležitý faktor pro dosažení rovnovážného rozvoje. Víme samozřejmě o negativních dopadech turismu na některé destinace. Cestovní eh, ruch je rozvojová oblast, přináší eh, přínosy a výhody pro místní města a obce, ale má samozřejmě také eh, environmentální a další dopady. Chorvatsko by si přálo vybudovat značku, pod kterou by mohlo být propagováno vše, co se týče cestovního ruchu v celé Evropě. To by zvýšilo viditelnost Evropy a jejich jednotlivých destinací s cílem zachovat Evropu jako lídra světového cestovního ruchu, ale také kontinentu, který je v čele boje proti eh, negativním environmentálním dopadům. Eh, chceme také zajistit, aby cestovní ruch byl nadále bezpečný. K našim postojům patří to, že cestovní ruch by měl více eh, respektovat evropské instituce, eh, zejména pokud se týče rozvoje destinací, rozvoje udržitelného turismu v Evropě. Vážený pane Eh, předsedu, dámy a pánové. Eh, na závěr eh, bych za cestovní ruch řekl, že potřebujeme ekonomický růst a ekonomický růst, který bude ekologicky a sociálně zodpovědný. Chceme budovat udržitelnou a klimaticky neutrální bezpečnost, takže k tomu může také cestovní ruch přispět. Já jsem rád, že mohu být zde v Evropském parlamentu. Já jsem byl pozorovatelem v Evropském parlamentu v letech 2012 a 2013 před vstupem Chorvatska do Evropské unie, co by řádný člen. Eh, my jsme přístupová jednání dokončili v roce 2011 a od 1. července následujícího roku jsme členem a já jsem v té době eh, vlastně sledoval práci právě výboru pro dopravu. Takže eh, jsem zde zpět a děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane Matušiči, za váš příspěvek. Eh, a nyní začneme koordinátory. A jako první prosím pan Marinesku za EPP. Děkuji, pane předsedo. Pan, panové, děkuji vám za vaše před, prezentace. Co se týče dopravy, tak tam toho máte skutečně před sebou hodně a já vám přeji hodně štěstí při naplňování tohoto programu, těchto akcí, které jste si dali do programu. Co se týče TNT, eh, já vám chci říci, že EPP eh, eh, tento, tuto problematiku tedy eh, podporuje velice v Evropském parlamentu. Ovšem nikoli v podobě pozice rady, kde došlo k významným škrtům. My bychom byli rádi, kdybyste tam spoustu věcí opět vrátili, neboť to přispěje našemu přání dokončení dopravní koridoru. Pokud se týče CF, tady eh, bych vám možná navrhl nějaké setkání. Já jsem zpravodajem v otázce CEF a mohli bychom se pokusit vyřešit dvě z těch tří dosud nevyřešených otázek, eh, pokud se týče prostředků eh, z kohezní politiky a na třetí země. A tady čekáme ještě na rozhodnutí eh, o rozpočtu. Eh, pak tady máme další věc, o které budeme dnes hlasovat a mělo by se to tedy vrátit do parlamentu a budeme moci přidávat pozměňovací návrhy. Co se týče práv cestujících, ano, já vím, že eh, teď se hovoří o eh, silniční a železniční dopravě, ale já bych byl rád, kdyby se otevřela debata o eh, leteckých cestujících. To bychom měli skutečně otevřít a přepracovat. Je to poněkud obtížné, ale je třeba to udělat. Možná eh, byste se mohli také v programu předsednictví zabývat eh, sloty na letištích, eh, poněvadž to si tady to volá po nějaké změně už drahný čas. A mm, možná by bylo dobré, kdybyste nám k mm, tomu ještě něco také řekl podrobněji. Co se týče cestovního ruchu, vy také pracujete, nebo my pracujeme na eh, víceletém eh, výhledu finančním, takže by možná bylo dobré, kdyby se v tom novém rozpočtu objevila speciální položka pro cestovní ruch. Děkuji vám, pane Marinesku. A nyní pan Danielson za SAD. Děkuji a děkuji oběma Eh, ministerským tajemníkům za prezentaci priorit na příští šest měsíců. Eh, mě potěšily vaše ambice, včetně tedy dopravy a doufám, že se vám podaří naplnit většinu z nich. My v parlamentu, my vám samozřejmě přejeme hodně úspěchů, zejména v oblasti eh, finalizace sítě TNT. To je eh, důležité z hlediska budování infrastruktury a bude to skutečně důležité pro transformaci dopravního sektoru z hlediska klimatických změn. Eh, já osobně a SAD eh, si myslíme, že stažení návrhu komise na kombinované mody dopravy, že to je chyba. Možná, že kdyby se vám podařilo eh, přimět eh, také eh, komisi, aby změnila názor, bylo by to dobré, poněvadž já myslím, že stojíme ve slepé uličce. Podle mě není třeba čekat dva roky na, na ambicioznější návrh. Hmm, já myslím, že by bylo lépe začít vyjednávat už teď a do leta bychom už mohli mít spoustu práce a funkční výsledky. Dále, pokud se týče práv cestujících na železnici, tak samozřejmě tady je důležité, abychom měli eh, silná pravidla v Evropě a my samozřejmě nechceme, aby nám cestující utíkali ze železnic. Co se týče letectví, tak eh, já tady eh, jsem to pochopil tak, že vaší prioritou eh, bylo pokusit se odblokovat už léta za, tuhle, za tuhlá témata. To by pro parlament a zejména pro socialistickou a demokratickou skupiny, skupinu bylo, bylo nedůležité, poněvadž vlastně tady Eh, letectví eh, poněkud ještě eh, pokulhává za politikou. Možná, mm, jestli jste to řekli, jestli mi to uniklo, nevím, ale možná byste mohl říct, jakým způsobem chcete oživit právě tato témata, včetně témat leteckých. No a to je ode mě všechno. Já se těším na Eh, kvalitní spolupráci s vámi v příštích měsících. Já tady doufám, že, eh, nebo možná se nám podaří s panem Marineskou také zvýšit prostředky pro cestovní ruch a možná opravdu dosáhnout té zvláštní položky. Děkuji a nyní je paní Hatala. Ano, děkuji, eh, paní, pane předsedo. Já jsem velice ráda, že se podařilo Eh, rychle, razantně spustit vaše eh, předsednictví v roce 2020. Ale samozřejmě eh, začíná další rok a pořád nemáme Single European Sky. A kolega z SAD hovořil tedy o tom letectví, ale podle nás Eh, je to tak důležité, eh, protože by to mohlo pomoci eh, zmírnit ta mnoha, mnoha spoždění, se kterým se potýkáme a možná také o 10% srazit emise CO2. Loni v prosinci došlo k důležitým rozhodnutím z hlediska regulace a mě by zajímalo, jak vy hodláte posunout tato, tato důležitá témata v podstatě v tom krátkém období, které vás čeká. Děkuji pan Kaf za zelené. Děkuji. Já bych navázal na to Single European Sky. My vlastně všichni chceme Eh, aby se letalo přímějšími cestami, eh, chceme eh, dosáhnout úspor, ke kterým to může vést. Ale tady může být nebezpečí spočívající v tom, že pokud bude letání snazší, bude chtít lítat více lidí. A to není dobré, poněvadž chceme Green Deal, chceme snižovat eh, emise. Čili co byste chtěli udělat vy pro to, aby se zajistilo nezvyšování emisí CO2 eh, v případě, že dojde k naplnění jednotného evropského nebe? Děkuji. Nyní pan Kampomenosi za ID. Děkuji, pane předsedo. Vítám tady také eh, chorvatské ministry, jak velmi dobře víte, velmi často na tomto výboru jsou tady eh, rozdíly ne ani tak mezi levicí a pravicí, ale spíše mezi eh, eh, západem a východem Evropy. To jsme viděli například u balíčku mobility. A já myslím, že Chorvatsko by nám mohlo překonat tyto rozdíly díky své historii a já bych si přál, aby Eh, v tomto poletí to fungovalo eh, velmi dobře za chorvatského předsednictví. Eh, u Brenneru máme problémy, chápeme legitimní zájmy Rakouska, ale <clears throat> železniční tunel by mohl pomoci vyřešit problém s nákladní dopravou cestující přes brněnský průsmyk, ale ta omezení jsou pořád velmi vysoká. Eh, jsou to omezení jak pro německé, tak pro italské operátory. Eh, my jsme o tom jednali s zmíněnými regiony. Myslím, že bude potřeba to velmi urgentně řešit a bylo by dobře, aby se tím zabývala Evropská komise. Bude potřeba najít nějaké řešení, které by garantovalo zájmy všech eh, zúčastněných, protože nám jde o volný pohyb zboží, ale chápeme také legitimnost rakouského postoje. Nicméně musíme zajistit, aby zboží mohlo eh, cestovat eh, volně. A další téma, které eh, by, o kterém se chci ještě rychle zmínit, často se hovoří o oligopoli loďařských tras a o přístavních úřadech. Tady jde o to, že v podstatě to určuje postavení těch jednotlivých loďařských společností eh, v přístavech a bylo by dobře, kdyby komise proto zavedla nová pravidla, aby garantovalo, garantovalo hospodářskou soutěž a eh, možnost eh, přístupu všech. Jinak dochází k narušení trhu v našich, trhu v našich přístavech. Děkuji za EKR. Někdo se hlásí o slovo? Pan Rus? Děkuji, pane předsedo. Já mám eh, několik poznámek a několik otázek. Pokud eh, chceme snížit náklady na přepravu v Evropě, tak musíme eh, snížit náklady na železniční dopravu a přitom zachovat stejnou kvalitu. Ty systémy musí všechny propojené a také i obchodování mezi zeměmi musí být co nejhladší. To by všechno by mělo být předmětem eh, dohody, která prozatím je zablokovaná, jak eh, vím. A musíme už také pamatovat na zelené, zelenou dohodu. Víme, že tady jsou velmi často malé rodinné podniky, které budou muset také přesměrovat své investice správným směrem. Eh, dopad eh, ale eh, bude velký a nemůžeme to prosazovat na úkor těch malých rodinných podniků. Ευχαριστώ Zaguje, paní Kontura, já bych také chtěla poděkovat panu Bilaverovi a panu Matušičovi za jejich prezentace. Eh, v oblasti dopravy. Ten program je podle mě velmi uspokojivý. Měli bychom se bavit o udržitelnosti loďařství, leteckého sektoru a samozřejmě že musíme přihlednout k dodržování pařížské dohody. Já bych se ale chtěla zmínit o ostrovech. To je asi téma, které je společné jak Chorvatsku, tak Řecku. Oba tyto státy mají hodně ostrovů. A musíme na ně pamatovat, hlavně jejich eh, propojení dopravní s pevninou je důležité. Ty eh, dopravní náklady jsou potom vyšší, ale nejsou to jenom náklady na dopravu, ale jsou to i náklady například na zásobování vodou nebo na eh, hospodaření s odpady. A samozřejmě to všechno potom vede k demografickým eh, dopadům, když život v těchto oblastech je eh, nákladnější. Takže se vás zeptat, jestli budete o situaci ostrovů eh, jednat. A svému příteli Franu Matušičovi chci poděkovat. Já jsem si byla velmi jistá, že ve vašem programu budete mluvit o tom, jak přistupovat k oblasti cestovního ruchu. Víte, že to často je katalyzátor hospodářského růstu a může to být velmi užitečné pro eh, některé regiony, které nemají jiné investiční příležitosti. A eh, je to tedy dobrý způsob, jak posílit eh, ekonomiku některých zemí a celého, celého sektoru. A teď eh, několik otázek rozpočtu. Evropský parlament žádá eh, symbolickou částku 300 milionů na tuto oblast a vy budete muset přesvědčit vaše kolegy v radě, eh, aby souhlasili s tímto financováním. A potom se chci zmínit o úpadku firmy Thomas Cook. K tomu se připravuje usnesení, měli bychom mít eh, v Evropě nějaký mechanismus, jak eh, řešit tyto krize v cestovním ruchu. Ty příčiny nejsou vždycky zřejmé. Musí být mechanismus, který podpoří členské státy, které takovéto krize řeší. Eh, podobně jako bychom eh, měli mít eh, systém řešení uprchlické krize nebo jak řešit další otázky, které máte ve vašem předsednickém programu. Takže se těším na to, že se tím budeme v příštích šesti měsících zabývat. Děkuji a teď se dostáváme k odpovědím reakcí, kdo se chce ujmout slova jako první. Pan Biller. Já tedy začnu. Eh, já děkuji eh, za všechny vaše připomínky. Tě otázek byla celá řada. Já na ně budu odpovídat chronologicky. Nejprve eh, na to, na co se ptal pan Marinesku. Vy jste mluvil o inteligentních TNT. Jak já jsem na úvod říkal, tím se zabýváme v naší intermodální skupině. A pro Chorvatsko je to velmi důležité, protože my jsme do Evropské unie vstoupili nej, jako poslední, později a eh, také se potřebujeme připojit k těm hlavním evropským koridorům. a eh, rádi bychom splnili cíl dokončení těchto do koridorů do roku 2030. A věřím, že jak rada, tak parlament udělají všechno, co bude v jejich silách. A že dojde k přijetí příslušných návrhů a schválně financování co nejdříve. My jsme teď na začátku těch jednání A co se týče letecké dopravy, k tomu jsme dostali několik otázek od pana Marinesku, paní Madrigal a od dalších. Takže já se pokusím odpovědět na Evropské jednotné nebe a práva cestujících v letecké dopravě nemohu tady příliš eh, slibovat, ani vám nemůžu uvést žádná konkrétní data, já ne. prázdné sliby eh, vám dávat nechci, ale mohu říct, že jsme odhodlani řešit ty problémy, které tady přetrvávají už několik let. Čekáme také na příspěvek eh, vás, Evropského parlamentu. Eh, ty eh, pozice jednotlivých členských států jsou zatím velmi odlišné. My jsme eh, společně s komisí prezentovali naše priority pro tuto oblast a Dohodli jsme se, že předložíme nové návrhy. Ten původní návrh komise pochází z roku 2013 takže eh, od té doby se situace mírně změnila, došlo k nárůstu letecké dopravy, také eh, se zavádějí nové technologie. A také dochází k nárůstu emisí. Všichni si to uvědomujeme, že to je problém vzhledem ke klimatické změně my velmi vítáme návrh tzv. zelené dohody, který, se kterým přišla Evropská komise, protože to bude mít pozitivní dopad i na leteckou dopravu. Ale samozřejmě se dotkne i námořní dopravy a železniční dopravy určitým, určitém smyslu. Bylo by dobře, kdyby hodně přepravovaného zboží se přeložilo na železnice a vnitrozemské vodní toky. Teď eh, čekáme na návrhy Evropské komise, probíhají diskuse s členskými státy a já věřím, že se nám podaří dosáhnout pokroku. Našim dalším otázkám pan Kampomanese se mě ptal na brenerský průsmyk. My o tom problému víme, uvědomujeme si, že musíme jednak chránit životní prostředí v této oblasti, ale pak jsou tady problémy se obchodem, ale eh, ten samozřejmě má dopad na místní obyvatele. My eh, asi nejsme úplně kompetentní pro to, abychom tento problém řešili, ale za nás mohu říci, že jako čínský stát jsme také řešili tyto problémy s našimi sousedními táty. Je potřeba se vždycky usilovat o kompromisní řešení. A i ty evropské prostředky by měly být využity co nejúčelněji. My jsme samozřejmě ochotni na pomoci tomuto kompromisu a rádi prostředkami jakákoliv jednání. No, se zmiňoval o zelené dohodě. Všichni si uvědomujeme, problémy, se kterými se potýká celý svět, jak je dopad klimatických změn na náš každodenní život. I Evropa to musí velmi intenzivně řešit. V Chorvatsku dochází k eh, nárůstu hladiny moře, čelíme velkým suchům v létě. Teď eh, všichni svědky těch eh, požárů eh, v Austrálii a záplav eh, v Kanadě. To všechno jsou věci, které jsou propojené a Evropská unie by měla být ta, která usiluje o změny a to nejenom v Evropě, ale na celém světě. My musíme vést naším příkladem a tyto změny iniciovat a to, co nejrychleji, protože času už moc nezbývá. A jsem také velmi rád, že byl Evropská komise předložila návrh zelené dohody. To bude mít velký dopad na odvětví dopravy. My víme, kolik emisí eh, přeprava eh, produkuje, ať je to silniční Eh, námořní nebo letecká doprava a proto musíme v maximálně možné míře usilovat o přenesení mm, silniční přepravy z eh, silnic na železnici nebo na vodní toky a proto také v příštím finančním rámci musíme dosáhnout eh, přerozdělení finančních prostředků na tyto druhy dopravy. Co se osobních vozů týče, i tady bude potřeba motivovat k přesunu na úspornější, efektivnější paliva a byl bych rád, kdyby eh, to vzali za své všechny členské státy. V této souvislosti také organizujeme neformální summit v Opatii a byli bychom velmi rádi, kdyby členské státy u této příležitosti podepsali dokument, eh, který by měl vést k přijetí závěru rady. Byli bychom rádi, kdyby se dále rozvíjel lodní, eh, loďařství v Evropské unii a doufáme, že se podaří zajistit jeho konkurenceschopnost. Chceme se přihlásit k cíli snižování emisí, k digitalizaci a k dalším inovacím tomto odvětví a mé odhodlání pracovat na eh, plnění těchto cílů. A doufám, že to prohlášení z opatie bude eh, akceptované všemi zúčastněnými. Paní Kontra, vy jste z Řecka. Hovořila jste o problémech na ostrovech. Chorvatsko má více než tisíc ostrovů. My si velmi dobře uvědomuje, jaký je problém v jejich propojování. Vy asi máte podobné zkušenosti, ale myslím, že se to netýká jenom našich zemí, určitě to řeší i Španělsko nebo severské státy. Byli bychom rádi, kdyby ostrovy byly integrované do zbytku země a abychom tady čelili demografickým problémům, musíme umožnit další rozvoj my bychom rádi budovali infrastrukturu za použití evropských prostředků, jde tady o ochranu životního prostředí a o budování udržitelných podmínek pro obyvatele. Musíme například při přístavech budovat eh, nabíjecí stanice pro eh, plavidla, která eh, jsou poháněná elektřinou, ale také vodíkové nabíjecí stanice. My chceme spustit tzv. inteligentní systém zajištění základních životních podmínek na ostrovech. Věříme eh, tomu, že to může sloužit jako příklad pro ostatní a že je možné udržitelným způsobem rozvíjet eh, naše ostrovy a zabránit tomu, aby lidé z těchto ostrovů odcházeli. Zajména nám jde o to, aby mladí lidé zůstávali a zakládali tady rodiny, protože bez eh, pracovních míst a pracovních příležitostí na ostrovech to možné nebude. Da. Još imamo e, u području zračnog prometa. A ještě něco dodám. Co se týče letecké dopravy, ohledně toho to padla spousta otázek. Někteří poslanci se tázali na leteckou dopravu a to je opravdu velice zajímavé téma. Věnujeme mu eh, velké úsilí a hodláme tak činit v nadcházejícím semestru. V průběhu finského předsednictví a opravdu respektovali veškerý stanovený harmonogram. No a co my bychom chtěli udělat? Na základě studie provedené komisí ohledně eh, práv cestujících v letecké přepravě bychom tedy na základě této studie chtěli zavést diskuzi s členskými státy, tak abychom mohli dosáhnout kompromisu a představit jej radě. A opravdu věřím, že se nám podaří dosáhnout velkého pokroku. Rádi bychom dosáhli obecného postoje v tomto tématu. Doufám, že to bude možné. A já vím, že pan Marinesku opravdu v této věci tvrdě pracuje a opravdu pevně věřím, že dosáhneme těchto cílů. A nyní prosím pana Matušiče, aby zareagoval na otázky položené v ohledně turistického ruchu. Děkuji a já také budu pokračovat chorvatsky. Chci poděkovat panu Danielsovi, Mari, panu Marineskovi a paní Kuntuře za velice konstruktivní otázky týkající se turistického ruchu. Je tu jedna společná otázka a tou je víceletý finanční rámec a návrh Evropského parlamentu, aby byl dosažen postoj směřující k udržitelnému turistickému ruchu. A názor rady je i nadále podporovat malé a střední podniky v oblasti turistického ruchu v prostřednictvím stanoveného programu. My, co my očekáváme? Očekáváme, že proběhne diskuze na vysoké úrovni na zasedání v Dubrovniku 27. a 28. dubna. Tam by mělo být toto téma projednáno ministry turistického ruchu a také otázka, jak lépe pozicionovat turistický ruch. A proto očekávám, že toto téma bude i nadále projednáváno. Už eh, jsem se zúčastnil také s paní Konturou eh, na různých fórech, na různých setkáních jsme měli možnost si pohovořit a projednávat tedy, jakou roli hraje turistický ruch v oblasti rozvoje menších regionů. Tak eh, už tu proběhla celá řada společných iniciativ a zase další budou projednávány na zasedání v Dubrovníku v Dubnu. A stejně tak budou obsaženy i v závěrech z května. Turistický ruch je bez pochyby velice důležitý pro rozvoj venkovských oblastí, zejména ohledně jeho propojení se zemědělskou oblastí. Je to důležité také, co se týče vysledovatelnosti zemědělských produktů a celkově tedy propojení těchto dvou odvětví. Takže je důležité, abychom pochopili, že turistický ruch je opravdu jednou z, tou, z těch klíčových oblastí pro Evropu. Chorvatsko eh, jako eh, samotné má příspěvek z 20% do HDP z turistického ruchu a předpokládám, že eh, zejména ve středomorských zemích tomu tak bude podobně i v jiných zemích. No co se týče těch nezbytných mechanismů, tady parlament toto také uznává v rámci případu Thomas Cook je třeba tady to něco takového zavést, aby to mohlo na pomoci v podobných situacích, které jsou napojeny eh, nejen na dopravu, ale i v případě nějakých katastrof nebo pohrom, které mohou ovlivnit turistický ruch. Měli bychom vytvořit takové mechanismy, které pomohou obnově turistickému ruchu po takové události. No a měli bychom také na pomoci ostrovům. V Chorvatsku ostrovy představují 30 turistických oblastí, takže je třeba pomýšlet na lepší propojování a rychlejší propojování s těmito oblastmi. A co se týče přepravy um, cestujících, to samozřejmě eh, by zase jeho obla- vylepšení této oblasti by bylo ještě důležitější pro stravní ostrovní oblasti, ale je důležité se zaměřit i na ty mimosezónní eh, období v zimě, mimo hlavní sezónu a pak podpora eh, místnímu obyvatelstvu. Tady si myslím, že potřebujeme udržitelný turistický ruch, který pomůže těm místním komunitám mít příspěvek um, z turistického ruchu, být přínosný pro tuto místní populaci a stejně tak tedy, aby to bylo přínosné i pro malé a střední podniky. Tady bychom opravdu chtěli podpořit turistický ruch, aby vedl k prosperitě a k novým pracovním místům. Ještě jednou bych chtěl vyjádřit eh, opravdu vděčnost paní Kontuře, která s námi spolupracuje již dlouhá léta a doufám, že i tyto nové způsoby spolupráce ještě více přispějí k obohacení turistického ruchu. Děkuji, to bylo první kolo a nyní v rámci druhého kola každý z poslanců dostane dvě minuty, aby se vyjádřil nebo položil otázku prosím. Děkuji, pane předsedo. Co se týče eh, chorvatského předsednictví, já vám děkuji. Vím, že samozřejmě eh, ty zásadní politiky jsou takovým základním pilířem. Budeme mít významný summit eh, v květnu. To bude takové vyhrocení toho vašeho semestru. Máme tu tedy ale i stanoviska týkající se zemí západního eh, Balkánu. Tady eh, to je napojeno na sítě TNT. Víme, že tedy tyto země se již připravují, ale existují tu rozdíly. Hodláte tedy připravit nebo spolupracovat s tou nově vytvořenou dopravní komunitou? Eh, což je vlastně oblast spolupráce mezi komisí a zástupci těchto zemí. A pak eh, oblast přeshraniční, tady se nechci zmiňovat jenom o problémy s infrastrukturami těchto zemí, ono se to týká i mé země, nejen těch vašich. Tady mám eh, na mysli eh, převoz zboží, nákladní doprava, protože co se týče hraničních kontrol, to někdy vede ke kilometrovým frontám na obou stranách hranic a samozřejmě to vede k velkým emisím, zvyšování nákladům, spožděním, nelidským pracovním podmínkám pro řidiče a myslím si, že nic z toho samozřejmě nepomáhá tomu společnému úsilí v rámci Green Dealu. Takže hodláte také zapracovat nějak na této oblasti? Děkuji, pane Deli. A nyní pan Flego a poté paní Monteiro Aguilar. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl v první řadě přivítat oba státní tajemníky. Chtěl bych vám i celému eh, Chorvatsku popřát mnoho úspěchu v nadcházejícím předsednictvím. Pane Bilavere, takovou menší radu a pak dotaz. Uh, my jsme již slyšeli mnohé o propojování Evropy. To je téma, které je napojeno na rovnost v Evropě. Východní Evropa tady ale naprosto zaostává. Asi nemusíme být příliš eh, chytří, když víme, jak je to tedy konkrétně se situací dopravy železniční dopravy a jaká je situace odlišná v západní Evropě od té východní. Ten první noční vlak z Vídně do Bruselu vyjel včera a my jsme se toho zúčastnili a to je něco podobného eh, jako cesta vesmírem pro nás Třeba z Budapeště potřebujeme pět a půl hodiny z Puly, eh, pak 12 hodin z jiných míst, tak si můžete vypočítat, jaká je ta proměrná rychlost, anebo raději ani ne. Je ale důležité eh, říci, že z důvodu těchto eh, problémů, tedy pomalost železničního cestování po železnici, Turisté raději zvolí auta. A pak také e, samozřejmě víme, že nejsou příliš ekologická, Zase je to ten, tedy ten environmentální aspekt a také včera jsme si vyslechli statistiky ohledně úmrtnosti na silnicích a tady zase východní Evropa je lídrem v tomto smutném seznamu. A Eh, ohledně revize evropských dopravních koridorů, prosím, buďte tady v této věci velice aktivní a snažte se nestrácet čas. Vzhledem k tomu, že říkáte, že se snažíte pracovat také na Green Dealu, Chorvatsko má pouze 1,3 obnovitelných zdrojů energie, je úplně posledním na žebříčku v Evropě, takže mojí otázkou je, jak můžeme v roce 2030 dosáhnout těch 14%, což je tedy cíl. Pane Matušič, já mám dva návrhy. Jeden, který se týká také zkušeno, skutečnosti, že tu máme studii eh, z nad, týkající se nadměrného turismu. Nechci příliš zacházet do tohoto téma, ale vím, že je to problém celé řady měst, nejen v Chorvatsku, ale i po Evropě. Také jsme si vyslechli od našich kolegů z Londýna, že ti, kdo pracují ve veřejných službách, například v Londýně, dostávají větší mzdy kvůli nákladům. Možná by to mohlo být propojeno eh, s víceletým finančním rámcem. Je to problém, je to problém zejména v pobřežních městech. A pak také ohledně návštěv ze vzdálenějších zemích mohli bychom zajistit lepší propojení, co se týče společných cest v Evropě. Děkuji, pane Flego, a nyní paní Monteiro Dagilar. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych pozdravit oba státní tajemníky, že se k nám dostavili a že vysvětlili jejich program. Samozřejmě, že moje přání je takové, aby váš mandát byl úspěšný, ale aby byl úspěšný, tak myslím si, že to, co jste nám přednesli, jak v období do v oblasti dopravy, infrastruktur, moře, turistického ruchu potřebujeme víc. Potřebujeme, abyste předložili konkrétní akce, kroky. Takže prosím, tady takové upozornění na oblast dopravy. Samozřejmě byla tu zmíněna otázka ostrovů, ale je tu jedno napojené téma je to vlastně otázka právního rázu, určitá záštita pro ty zámořské oblasti, že vše, co se týká dopravy, a také vzhledem k stávajícímu Green Dealu a té velké ambici, kterou chceme zahrnout do oblasti dopravy a turistického ruchu, tak prosím, berte v potaz ty výjimečné režimy, které se týkají zámořských oblastí. Jsou malé, ale týkají se 13 zemí a mohou mít velký vliv na ekonomiku daných regionů. A co se týče turistického ruchu, Tady vám opravdu děkuji, velice děkuji za to úvodní vysvětlení o tom, jak je turistický ruch průřezový a jak je důležitý pro veškeré odvětví ekonomiky. My tady v Evropském parlamentu za posledních pět let jsme dobře nadefinovali objasnili prostřednictví diskuzí, dosáhli jsme konkrétních cílů a víme, že aby probíhal udržitelný turistický ruch, což je nyní klíčové, potřebujeme rozpočtovou položku. Parlament nadefinoval význam této položky hodnocením 300 milionů eur. Ovšem tady nezazněla odpověď, takže bych byla ráda, kdyby to chorvatské předsednictví zahrnulo do svého programu, ale nezodpověděli jste, zda budete obhajovat tuto rozpočtovou položku ve víceletém finančním rámci, protože finské předsednictví také řeklo, že ano a nakonec tak neučinilo. Takže opravdu se zavážete, abychom mohli společně s jinými strukturálními fondy mít tuto rozpočtovou položku a prostřednictvím této činit eh, kroky směrem k udržitelnému turismu, eh, bezpečnosti, plnit environmentální podmínky a také pomáhat malým a středním podnikům, protože, jak víme, oni nejvíce zastupují toto odvětví. A pak je to také velice úzce propojeno s dopravou, s námořní dopravou, s e, výletními e, loděmi, takže musíme pracovat, spolupracovat. No a úplně na závěr jsem chtěla říci, e, že doufám, že se s vámi setkáme i v té Tourism Task Force, abychom tam mohli projednat konkrétní kroky v té řídící skupině a konkrétní kroky pro nadcházející měsíce a opravdu doufám, že vynaložíme společné úsilí, abychom měli co nejdříve konkrétní legislativní návrh, který bude obhajovat tuto rozpočtovou položku. Opravdu proto musíme něco udělat. My už tu několik let pracujeme na tom, abychom stanovili priority a opravdu bychom chtěli evropským občanům odevzdat to, co oni očekávají od oblasti udržitelného environmentálního turistického ruchu a dopravy. Děkuji a nyní pan Etok. Thank you very much. Uh, first... Děkuji především eh, přeji všechno nejlepší. Eh, chorvatskému předsednictví doufám, že bude úspěšné a eh, myslím, že tedy od nás progresistů můžete čekat na, očekávat podporu pro progresivní politiky. Já mám otázku k letecké dopravě a dohod. Poněvadž vy jste o tom hovořili dlouze, ale něco v obsahu mě chybělo. Co vlastně můžete očekávat vy mm, od vašeho předsednictví? Myslíte, že se podaří vám přesvědčit členské země, které to všechno zdržují, aby o to opustili? Děkuji. Eh, pan Newton Dunn. Děkuji, pane předsedo, a děkuji předsednictví, že nás eh, k nám přišlo. Eh, mě by zajímalo něco procedurálního v radě. Všichni známe koncepci, že tedy my jsme eh, sněmovna lidí. Eh, vše, co se tady projednává, je veřejné, všechno se zveřejňuje, naše protokoly na webu a tak dále. Rada ne. Rada je taková nějaká tajemná. A pokud my chceme tedy Eh, aby Evropa byla eh, jaksi sympatičtější eh, lidem a otevřenější a já jako Brit vlastně za nedostatek transparentnosti hodně platím, platím odchodem, tak uděláte něco pro to, aby rada byla otevřenější, aby se veřejně vědělo, jestli došlo k většinému hlasování nebo jestli bylo co si ušito kdysi zavřenými dveřmi. Čili já eh, si myslím, že byste mohli, pokud chcete dosáhnout úspěchu, také eh, de facto dávat eh, informace veřejnosti, co se tam děje, a být otevření podobně jako třeba americký senát. Děkuji. Není paní Bilbao. Děkuji, pane předsedo. Také já chci poděkovat chorvatskému předsednictví. Já ještě se chci omluvit, protože jsem musela hlasovat ve výboru pro rybolov a nezaslechla jsem první část. Já bych ráda položila otázku, jednu jedinou otázku. My všichni souhlasíme s Green Dealem, udržitelnosti, digitalizaci. nicméně neustále zaznamenáváme, že tu máme problémy s členskými státy a tedy s radou. Začíná to u TNT na definované projekty od roku 1994, které nebyly završeny v dané lhůtě a to neplnění znamenalo navýšení emisí ze strany kamionů v přeshraničních oblastech Kombinovaná doprava je jedna z těch alternativ, které jsme měli rozvinout, abychom splnili stanovené cíle společné evropské nebe, projekt Galileo, čtvrtý železniční balíček, který stále ještě nebyl dokončen některými členskými státy ani spuštěn e, přes tu práci, která byla provedena v minulém mandátu. Takže má otázka je, jak to vidíte na radě a co si myslíte, že vy můžete udělat na radě, dohodě s členskými státy, aby se už konečně zmobilizovali, abychom opravdu mohli splnit stanovené cíle. Mně se totiž opravdu zdá pokrytecké, že tu neustále hovoříme o Green Dealu, o udržitelnosti, o tom, jak nám leží na srdci udržitelnost digitalizace a ty klíčové projekty po pro pokročení v těch dvou strategických oblastech jsou neustále paralizovány na radě členskými státy a o tom je třeba jasně mluvit. Takže jediná otázka je, myslíte si, že rada je ochotna, schopna pokročit tímto směrem? Pokud ne, tak se musíme zamýšlet nad tím, co parlament proto má ještě udělat, na co víc zatlačit. To opravdu neberte jako vtip. Opravdu musíme být trošku více autokritičtí. A v oblasti turistického ruchu tady souhlasíme. Navíc navýšení turistů do roku 2030, tady se dokonce hovoří až o 80%, ale Evropa proto nebude mít podmínky uchopit celý tento turistický ruch bez nezbytných infrastruktur, jak jsem to právě vyjádřila. Vy jste zmínil, že v Dubnu proběhne setkání, kde se budou definovat jasné eh, kroky pro udržitelný turistický ruch a já chci vědět, jakou roli v tomto budou mít regiony na této konferenci. Výbor regionu nás neustále žádá o přítomnost, aby hovořili také o těchto regionálních eh, lokálních politikách. Například Baskicko, Tady turistický ruch je pro nás takový poměrně nedávný fenomén a z toho důvodu má své komplikace, tak jsme eh, schválili příslušný kodex pro turistické ruchy, ruch, který zapojuje všechny aktivní instituce, který má podporovat environmentální turistický ruch a zapojuje také podmínky pro návštěvníky, aby eh, tady jasným záměrem byl byla udržitelnost sociální, ekonomická a environmentální. Tyto otázky ostatně byly nadefinovány také Mezinárodní světovou organizací pro turistický ruch a já, mě tedy hlavně leží na srdci ta regionální oblast. Děkuji. Dominik Rike má slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji oběma ministrům. Vy jste hovořili o tom, že vaší hlavní prioritou během předsednictví se bude týkat transevropských sítí, zejména aplikace RTTT a Smart TNT. Já jsem zpravodajem pro tyto dvě zprávy, o kterých je tady spoluzpravodaj s panem Marineskum eh, pro TNT a eh, s dalším kolegou pro tu druhou zprávu. Musíme si uvědomit, že to je velmi důležité pro fungování vnitřního trhu, pro volný pohyb osob, pro intermodalitu, ale také pro zajištění hospodářského růstu. A proto je důležité se podívat na financování, protože eh, si myslím, že to jsou zásadní eh, věci a zajímalo by mě, jak velkou prioritu to u vás má. Ještě jedna poznámka, postoj eh, rady, která se tím zabývala, je známa. Rada nenavrhuje nic Eh, já už jsem eh, se s vámi setkal a ptal jsem se vás, jestli by nebylo užitečné zahájit třístranné jednání o postoji rady k této otázce. A parlament tedy potom rozhodl ten trialog zahájit a to za velmi náročných podmínek. Mě by zajímalo, jestli je nějaká pravděpodobnost, že se nám podaří dosáhnout dohody, vzhledem k tomu, že ty postoje jsou tak odlišné, takže se můžeme ptát, jestli to vůbec je možné. Musíme si také uvědomit, že co se vlastně v Evropě bude je potřeba 8 let na provedení podobného investičního projektu a ty administrativní náklady s tím spojené eh, eh, navyšují tu cenu o 60 až 65 protože ta složitost je tak náročná. Takže toto téma je nesmírně důležité, ale je to také obrovské zklamání, protože postoj rady eh, není řešitel nebo nic neřeší. A eh, vy jste také hodně mluvil o letecké dopravě. A teď eh, po Brexitu také dojde k odchodu Gibraltaru z Evropské unie, ale já se chci ptat na eh, text, který je zablokován už sedm let a který se týká slotů na letištích ten by eh, měl být znovu předložen na stůl, protože eh, eh, teď by se díky odchodu Velké Británie mělo podařit to odblokovat. A ještě k cestovnímu ruchu, jak je možné, že něco, co představuje, a vy jste to připomínal, hm, co představuje 10% HDP a velký podíl na zaměstnanosti a je to dokonce zapsáno jako velká kompetence Evropské unie, tak hm, na tuto oblast nejde ani jedno euro z evropského rozpočtu, protože si všichni myslí, že eh, ten soukromý sektor se o to postará sám. Takže jak se na to eh, díváte, jak eh, bychom mohli dosáhnout změny postoje rady k této věci. Děkuji, pane Rike, pan Thaler a potom další. Thank you, chair, and... Děkuji, pane předsedo, a děkuji mm, našim hostům za prezentace. Mě velice zajímala ta část o sítích TNT, což je vlastně a propojení našeho kontinentu. Ten program má hodnotu 1,5 miliard, 1,5 eh, bilionu eur. A eh, my vlastně jsme hodně spoždění teď a já bych byla velice ráda, kdybyste se do toho opřeli a jakožto eh, rakouská členka tohoto výboru byla bych velice ráda, poněvadž ten tý může pomoci vyřešit problémy, jakým čelí zejména západní část Rakouska. Moje otázka je, jaké jsou největší eh, překážky v radě v oblasti TNT a e, jak byste vlastně v tom chtěli něco podniknout? Děkuji, paní Taler, pan Edgely. E, děkuji vám. Já e, se omlouvám za pozdní příchod, velice se za to stydím svým drahým přátelům a také našim sousedům. Já jsem eh, přiletěl do Bruselu schválně kvůli tomuto zasedání, poněvadž dnes odpoledne zase budu muset být eh, v Madridu eh, spolu s státními tajemníky. Já bych byl rád, kdybyste zvážili dvě věci. Možná si tady neuvědomujeme, že co půl roku, když předsednictví připravuje nový mandát, vždy probíhá boj o to, aby se do programu dostal také cestovní ruch. Chorvatské předsednictví už dva roky pracuje na tom, aby se skutečně cestovnímu ruchu dostala potřebná pozornost. Těch následujících šest měsíců tady bude eh, tím nejdůležitějším obdobím z tohoto hlediska. A bylo by dobré, kdyby kolegové, kteří mohou nebo mají nějaký vliv na své zástupce v Bruselu, doufám, že zažijí velice úspěšný půl rok. Měl bych ještě dvě konkrétní záležitosti. Eh, vy jste o tom eh, hovořili, ale to nestačí. Tady se vyžádá eh, to hodně lobistické práce a sice to, aby ve víceletém výhledu se objevila zvláštní rozpočtová položka pro cestovní ruch. Víme, že některé vlády to nechtějí podpořit, takže my budeme potřebovat veškerou vaši podporu v radě, a je třeba také přesvědčovat Evropskou komisi, poněvadž ta také s tím příliš nesouhlasí. Jedině parlament tento návrh podporuje. My budeme vyjednávat eh, se státními tajemníky na řadě zasedání, takže snad se to podaří. Také jste ovšem hovořili o společném eh, marketingovém úsilí Eh, vůči třetím zemím. Můžete to rozvést eh, trošku podrobněji, poněvadž tady by vám někteří kolegové mohli skutečně pomoci. Děkuji, pan Heide. a potom paní Grünberg. Děkuji, eh, pane předsedo, vážení státní tajemníci. Já vám přeji všechno nejlepší do vašeho předsednictví a mám tři otázky ale eh, já jsem eh, vlastně první čtvrt hodinkou musel být na hlasování v jiném výboru, tak doufám, že se nebudu opakovat. Eh, otázka eurovinety. Nizozemí, Dánsko a Lucembursko se na něčem v tomto směru dohodli a plánuje se rozšíření eurovinety na celou Evropskou unii. Proto bych se vás chtěl zeptat, zda Chorvatsko má záměr eh, do tohoto programu eurovinety eh, zahrnout také eh, lehčí dodávky, tedy lehčí nákladní vozidla. Druhá otázka je k vašim sponzorům. Chorvatsko Chorvatsko zveřejnilo seznam sponzorů předsednictví, což je v pořádku, ale můžete nám říci, zda eh, někdo z těchto sponzorů má něco společného s Eurovinětou nebo s evropským, eh, s dopravní sítí. A třetí otázka k těm transevropským dopravním sítím. To je samozřejmě prioritní téma pro budoucnost Evropy, zejména eh, napojení odlehlejších regionů. To má samozřejmě také e, vliv na snížení dopravně zatížení na silnicích e, v některých regionech. Já jsem z Horních Rakous a mě to tedy skutečně e, zajímá, zejména ta osa Pien Schober, to je velice specifická otázka, nevím, jestli mě to můžete zodpovědět, je to spíš taková nějaká, takový nějaký podnět prostě ta eh, osa šobr eh, bylo by možné eh, toto zahrnout a jinak tedy by to, berte to prosím jako podnět. A děkuji paní Depany Grünberg. Pane předsedo, dámy a pánové, já jsem velice ráda, že jste přijeli nám představit svůj program. Mám dvě otázky. První otázka, nebo možná podnět eh, jako zelená. Chtěli bychom vás podpořit v tom, aby prioritou byla eh, práva cestujících na železnici. Týká se to silně obou vašich důležitých témat, to je ta intermodalita, to znamená přechod na železnici a na druhou stranu udržitelná turistika. Eh, lidé mají pocit, že je Evropská unie bere vážně, pokud eh, chrání jejich práva na železnici. A samozřejmě je to signál, který pochází z našeho Green Dealu. My si myslíme, že je eh, třeba podpořit cestující pro případ výpadku dopravního spojení, také by to chtělo eh, mít nějaký univerzální lístek na vlak a je třeba podpořit eh, také eh, lidi pohybově znevýhodněné a samozřejmě v rámci mobility je také dobré zajišťovat přepravu místních kol. Pak mám tady ještě otázku. My tady vlastně máme na jedné straně atraktivní eh, oblasti, které jsou cestovním ruchem nedotčeny a je tam samozřejmě velká eh, přírodní diverzita. A pak je tady na druhé straně ochota eh, nebo snaha přilákat více turistů, ovšem na druhé straně máme přetížené oblasti, kde tedy té turistiky už více být nemůže. Čili možná eh, bychom vás chtěli tady podpořit, pokud budete hledat nové způsoby udržitelné turistiky. Samozřejmě my eh, chceme rozvíjet eh, cestovní ruch, ale chceme také chránit oblasti, které zatím jsou panenské. Děkuji. Pan Kozidáta. Paní Ahmo je poslední na seznamu a já těmto dávám slovo. Ta zelená dohoda je velmi ambiciozní dohoda, protože eh, si uvědomit, že zatím neplníme ty cíly, které už jsme si stanovili. Chtěl bych upozornit na některá úzká místa nebo problémy spojené s budováním sítě TNT v Německu a ve Švédsku mají velké investiční programy, které byly schváleny na národní úrovni pro železniční dopravu, tyto dva programu, programy. Eh, byly dotčeny rozpočtovým problémy. Nebyl na to dostatek peněz, ale v Německu například se vyskytl problém v tom, že neměli dostatek železničních inženýrů. Museli dokonce pro Deutsche Bahn najmout eh, železniční inženýry z Rumunska. Švédsko se potýká s podobným problémem. Ve Francii je velký problém se schvalováním těch projektů, a tyto velké projekty mají problém získat schválení. V Rumunsku, v Chorvatsku eh, to je podobné, tam to znáte velmi dobře, ve Chorvatsku také nejste schopni ty železniční eh, infrastrukturní projekty budovat, protože eh, přestože na to jsou vyčleněny miliardy, takže jak by Evropa mohla podpořit, jak bychom například mohli kopírovat eh, tu zkušenost ze Spojených států, kde vytvořili železniční agenturu na to, aby prováděla tyto infrastrukturní projekty. Třeba k tomu přistoupit trošku odlišným způsobem, protože to není eh, business as usual. Všichni si myslí, že se na to vyčlení prostředky a ty věci se sami od sebe stanou, ale tak už to asi eh, fungovat nebude. Eh, eh, stejně taky pan Rike na to upozorňuje, mluvil o té své zprávě, o jednotném eh, nebi. To jsou všechno věci, kde dochází k tomu, že nejsou dostatečně prováděny. A nejsou to jenom problémy na východě Evropy, ale i na západě. Merci, madame la collègue. Ah, Děkuji vám. Eh, děkuji vám, paní kolegyně. Dovolte eh, jednu otázku ode mě. Já jsem stínový zpravodaj pro Single European Sky a my už léta stojíme na místě. Nemůžeme pokročit, poněvadž eh, je to dobře uložené v radě. Ehm, svět se tedy točí dál, ale bohužel naše legislativní návrhy leží stranou. Já tedy doufám, eh, že byste měli, nebo doufám, že najdete za chovatského předsednictví způsob odblokování. A bylo by dobré, eh, kdybyste se opírali přitom o parlament. Parlament má svoji pozici a my jsme připraveni u Single European Sky eh, docílit rychlého pokroku. My tady hovoříme o Green Dealu, o tom, jak důležité je eh, uspořit emise CO2. My v podstatě tady máme připravené hotové téma na stole a eh, můžeme ho velice rychle dotáhnout a velice rychle eh, dospět k výsledkům. Takže já bych skutečně prosil, abyste dosáhli mm, změny pozic v komisi a v radě, abychom mohli tedy zahájit trialog který povede k výsledkům v tématice, kde de facto už je vše projednáno a je třeba přistoupit k činu. Questions? Uh, eh, Mr. Bill. Já vám nyní dám příležitost, abyste mohli odpovědět na všechny otázky. Myslím, že má više pitanja nego kolega iz turizma, pa ćemo onda krenuti sa ovim naším dílem. Já myslím, že jsem dostal více otázek než eh, můj kolega z cestovního ruchu, takže já začnu. Děkuji vám za ten velký zájem, za to množství otázek a já myslím, že samozřejmě spolupráce může vést k množství výsledků. Tak eh, ano, já jsem mm, tady mm, představil nějakou prezentaci, eh, pak jsem odpověděl na první kolo otázek a teď eh, se pokusím být velice konkrétní a stručný, aby lépe vyplynulo, čeho chceme dosáhnout za našeho předsednictví. Single European Skies a v práva cestujících v dopravě a tak dále. Řada otázek v tomto smyslu. Chci eh, říct zcela jasně, že ten obecný přístup eh, k otázce práv cestujících je něco, čeho chceme skutečně dosáhnout, tedy dosáhnout toho obecného přístupu v radě. My eh, za našeho předsednictví nechceme se rozptilovat, já nevím, 30 prioritami. Chceme se více soustředit na méně bodů a v letecké dopravě určitě chceme dosáhnout pokroku, včetně tedy práv cestujících. Pokud se týče Single European Sky, eh, tak eh, teď čekáme na komisi. My vedeme debaty na toto téma s komisí neustále a očekáváme, že zhruba do měsíce by rada mohla opakovaně předložit nový návrh a tím by se mohlo začít okamžitě vyjednávat členskými zeměmi. Eh, další tedy eh, Ukrajina, Tunisko a Eh, další země, tady eh, je eh, třeba dosáhnout úspěch, tedy pokroku v několika příštích měsících, to by se mohlo podařit. Pokud se týče slotů, tady taky očekáváme konečný návrh od komise. Tolik letecké dopravě. Dále jsme tady měli otázky k koridorům TNT a chytré sítě TNT. tak eh, aby se zapojily nejenom nové členské země, ale eh, také jeho východní Evropa, západní Balkán, ale také v zájmu konkurenceschopnosti celé evropské ekonomiky potřebujeme propojení, které bude kvalitní a udržitelné v dopravě. K tomu nám mají sloužit tedy ty hlavní koridory TNT, ale také další rozšiřování. A my bychom chtěli eh, pracovat tedy na těch hlavních koridorech TNT eh, a eh, také na sítích na ně navazujících. A proto tedy v květnu chceme k tomuto uspořádat summit v Šibeníku. A já bych byl rád, kdybyste všichni vy, které to zajímá, přišli a přeložili návrhy. Ten proces by neměl být jednoduchý. Očekáváme, že potrvá do roku 2023, ale my chceme položit pevný základ k tomu, aby eh, ta hlavní síť se mohla rozvíjet. Co se týče Smart TNT, i tady očekáváme dosažení dohody, zejména o eh, rozsahu eh, této věci my si uvědomuje, jaké, uvědomujeme, jaké pozice zaujímá rada, parlament, ale je třeba říci, že eh, i v jiných eh, tématech eh, máme velmi rozmanitá stanoviska a přesto se nám daří dosávat dohod. Čili já věřím, že se nám podaří skutečně dosáhnout dobrého a vzájemně uspokojivého řešení. Pan Deli se ptal, jak chceme napojovat nové členské země, západní Balkán a podobně, eh, které jsou eh, dále směrem na jihovýchod. My chceme tedy v této souvislosti navrhnout nový eh, jadranský koridor. Hmm, my jsme měli takovou otázku. Jsme Rakouska, Aus, eh, Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko a Srbsko de facto už eh, podepsali eh, dohodu o tomto koridoru, který by měl propojovat západ a východ Evropy a měl by přispět tedy k rozvoji obou regionů. Také zazněly otázky o Green Dealu a environmentálních dopadech. No, pokud chceme tedy vytvořit nové koridory, včetně Via Carpatia, která propojí východní Evropu, tak to je něco, co z hlediska Evropské unie je Eh, zajímavé a je zde tedy možnost eh, eh, vytvořit proto tedy zdroje evropského financování. To by samozřejmě vedlo k daleko výraznějšímu posílení naší ekonomiky v rámci Evropy i globálně. Jde zejména o e, vytvoření přístavů, e, nákladní přístavů a železnic, které by de facto to mohly napojovat e, také s kontinentálními vodními cestami. To by prospělo zejména novým českým zemím. Pan Flego, který je dřívějším prefektem v kraji Istria, a v tomto regionu eh, se produkuje stejné množství emisí CO2 jako ve všech ostatních regionech Chorvatska dohromady. Čili jsem rád, že on se zajímá právě o toto. Eh, tady se vlastně jedná o investice v rozměru jaksi více než jedna miliarda eur. A e, my tedy hovoříme o finančním rámci, e, kam by se vešel ještě klidně další, další miliarda eur a <clears throat> my musíme říci, že jsme tedy v tom emisním rámci, který není dobrý. E, my jsme členská země, která se připojila k Evropské unii poměrně nedávno a dobře si uvědomujeme všechny potíže, eh, jaké mají členské země eh, v přístupu k evropským fondům. Eh, pak tady byla otázka o ostrovních oblastí. Ano, my připravujeme jakýsi plán který hovoří o dekarbonizaci více investicích, eh, ochraně mořského prostředí, eh, to se vlastně týká znečišťování mořského prostředí eh, dopravou lodní. To, co bylo v Lavaletě podepsáno v roce 2007, chceme dále Eh, pokračovat, chceme na to navázat. <clears throat> Těšíme se tady na to, až uvidíme eh, Green Deal zcela konkrétně. Zazněla tady otázka o investicích do infrastruktury. To znamená, jak eh, provádět nová silniční a železniční napojení a jak to tedy souvisí s očekávání Green Dealu. To samozřejmě nebude jednoduché, ale důležité je, aby každá investice z evropských fondů byla rigorozně kontrolována. V současné době je to tak, že investice se nemůže uskutečnit, nemůže být financována Eh, pokud by měla mít negativní environmentální dopad. Proto tedy eh, samozřejmě eh, je nutné provádět posudky ekologických dopadů. Samozřejmě je to obtížné, ale my jsme odhodláni, že touto cestou půjdeme. Co se týče práv cestujících na železnici, Tady by zopakoval, že mm, zde máme obecný přístup rady schválený v prosinci a na základě toho eh, v brzké době očekáváme zahájení debat a také dosahování kompromisu. Doufám, že výsledku bude eh, dosaženo brzy. Co se týče fungování rady, dovolte k tomu několik slov. My vždy hovoříme o práci rady a odpovědnosti členských zemí. Ovšem, ta zodpovědnost nespočívá pouze na jedné právě předsedající zemi, ale na všech členských zemích. Komise určitou Eh, zodpovědnost má taky a to platí také o vás, o zvolených poslancích Evropského parlamentu. Eh, je důležité, abyste vyvíjeli činnost nejenom zde v Bruselu, ale také v členských zemích. Chceme něčeho dosáhnout. Tím eh, myslím, že by se nám mohlo podařit zblížit evropské instituce s našimi občany. S občany ve vašich vlastních členských zemích. My eh, na začátku chorvatského předsednictví jsme samozřejmě otevření veřejnosti a médiím. Eh, my už jsme uskutečňovali několik tiskových eh, konferencí, kde jsme všechny seznamovali s našimi prioritami. A samozřejmě budeme eh, zveřejňovat zprávy o postupu, Pojď jsme tady, abychom eh, sloužili občanům. Eh, děkuji vám zatím a doufám, že se mě podařilo konkrétně konkrétně zodpovědět vaše otázky. Mm, kdo má dodatečné, tak prosím, poskusím, že? Děkuji, já budu velmi stručný, stručnější než můj kolega. Já ty otázky združím do tematických okruhů, protože se tady vyskytly několikrát. Chtěl bych se zmínit o iniciativě tohoto výboru týkající se těch 300 milionů euro vyčleněných v novém finančním rámci tomto okamžiku rada se nepřiklání k tomuto schvále, to ale neznamená, že bychom vyčerpali všechny možnosti, které máme to prosadit. My bychom měli zviditelnit cestovní ruch v průběhu jednání. A musíme doufat, že se nám to podaří a že se to tam stane větší prioritou. Ale teď mi dovolte, abych se zmínil o rozšiřování. Pro nás je důležité, aby ta vyhlídka na členství zůstala i nadále pro tyto státy, které o to usilují v jeho, eh, na jeho západním Balkánu. Všechny z nich by rádi jednou vstoupili do Evropské unie, abych byl rád, kdyby ta jednání se Severní Makedonií a Albánií byla zahájena co nejdříve a v květnu se také k této otázce má konat summit, který by měl podpořit eh, tu vyhlídku na členství těchto zemí. A to samozřejmě potom se promítá i do odvětví dopravy a tak dále. Pro eh, vstup těchto zemí samozřejmě ale platí určité podmínky, které tyto země musí splnit. Co se týče postoje rady, eh, o financování z programu pro jednotný trh, to je pouze dočasné opatření a definitivně to ještě vyřešeno nebyly. Pan Flego a Ištván, můj maďarský přítel, se kterým se také potkáme zanedlouho v Madridu se zajímal o e, tuto problematiku. Já chci Štvánovi poděkovat za to, že uznává, e, že Chorvatsko to téma cestovního ruchu e, považuje za svou velkou prioritu. A myslím, že to bude prospěšné pro všechny státy, nejenom pro Chorvatsko jak už říkal pan Flego, už eh, v této oblasti existuje několik iniciativ. Číňané a Korejci, když uvažují o investicích, tak si většinou projedou několik států a zvažují, kde by svoje investice mohli umístit. Jak říkala i paní Montero, cestovní ruch asi poroste, i Světová organizace pro cestovní ruch to odhaduje. A my bychom k tomu měli přispět a využít ten potenciál, který nám to nabízí. Samozřejmě jde o vztahy se třetími státy, o to, jak jim nabídnout rozmanitou nabídku, atraktivní nabídku. Takže by bylo dobře, kdyby se nám podařilo eh, nasměrovat eh, eh, cestovní ruch i do těch méně využívaných oblastí, například do venkovských oblastí a tím ulevit těm masovým turistickým destinacím, které tím trpí. Bylo by tedy dobře, kdyby naše nabídka byla pestřejší, kdyby se vztahovala na více destinací a e, umožnila ty e, turisty tam nasměrovat a ulehčit těm, kteří jsou přetížení. Tedy možnost volby e, pro turisty přicházející třetích zemí by se měla zlepšit. Potom se tady jedna otázka týkala transparentnosti rozhodování v radě. To je něco, co je eh, legitimní, co, čím by se rada měla eh, zabývat a zlepšit eh, transparentnost na úroveň, která panuje tady v parlamentu a to se netýká jenom samotného hlasování. je evidentní, že je tu transparentnost eh, zlepšit, protože eh, se tak často vyskytují různé dohady a spekulace o tom, jak jednotlivé státy jednaly na radě a eh, co prosazovali. A bylo by dobře tuto otázku eh, brzy vyjasnit a já doufám, že ta iniciativa bude přivítána pozitivně radou. Co se týče železniční dopravy, o tom se tady hodně hovořilo, o kvalitě železniční dopravy v Evropě. Tady v tomto ohledu mám pocit, že to, co je tady nejdůležitější, není ani budování nových železničních tras, ale spíše Eh, zrychlení eh, provozu na těch stávajících sítích. Pan eh, Flego to říkal velmi výmluvně. V některých regionech to cestování po dráze je velmi pomalé. Zejména ve východní Evropě to by například na západě nebylo představitelné. Víme, že tam existují rychlo Eh, vlaky, které cestují 300 km za hodinu. A dále jde o propojení dalších způsobů dopravy, například i to, aby cyklisté si mohli svá kola brát do vlaku, by mohlo značně eh, přispět k rozvoji některých regionů. Takže eh, i budování cyklotras by s tím mohlo být propojeno. Bylo by dobře, kdyby se budovaly potřebné struktury tam, kde to je nejvíce potřeba. To jsou všechno věci, které s cestovním ruchem také souvisí. A dále eh, jde o přírodní bohatství. I to musíme chránit, protože i eh, to eh, tvoří atrakce pro turisty. A to by mělo být součástí našeho udržitelného přístupu k cestovnímu ruchu. Myslím, že vždycky je možné hledat nové alternativní přístupy k využívání kulturního dědictví a přírody a to způsobem, který bude udržitelný. A samozřejmě, že to může i přispět k vytváření pracovních míst. a e, může to mít e, pozitivní dopady i na obyvatele v těchto oblastech, kteří nutně e, v tom cestovním ruchu nemusí pracovat. A já doufám, že to všechno se promítne do formulace závěru Eh, které bychom rádi přijali na radě v květnu. A ještě jsem chtěl připomenout, že v průběhu března zorganizujeme jedné zasedání týkající se udržitelnosti cestovního ruchu a tam by měli být při, eh, přítomně zástupci eh, různých regionů, například z povodí Dunaje, ale i z dalších atraktivních regionů v Evropské unii. Takže vám eh, ještě jednou eh, děkuji za všechny vaše připomínky, za vaše návrhy. Eh, pro nás to jsou zásadní věci a už zítra v Madridu budeme v těchto diskuzích pokračovat a rádi bychom tam více zveditelnili eh, všechny tyto otázky. že často o horizontální věci, které jsou spojené, takže eh, chci poděkovat eh, za to, že jste nám dali šanci tady vystoupit a prezentovat naše předsednictví. Jak vidíte, my tady máme hodně znalostí, hodně zkušeností na výboru a rádi s vámi budeme spolupracovat na plní vašeho programu. Eh, rádi bychom toho využili. Takže vám děkuji za tuto dnešní diskusi. Vážení kolegové, eh, naše schůze bude pokračovat ve 14.30. Bude tady eh, diskuse s koordinátory pro koridory TNT a paní Dali bude předsedat eh, odpoledne této schůzi.